rovněž předložili návrhy na to, aby Pascal Aimo začal pracovat eh, v, ve výboru pro vnitřní trh a barones a baronka Mubaris, která bude pracovat eh, mimo, eh, místo pana Johna Flaka, rovněž v tomto výboru. Dámy a pánové, máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak. Tak v tom případě tyto nominace jsou schváleny. A nyní další bod Myanmar, zejména situace Rohingů. Máme zde šest přihlášených k tomuto tématu. První je paní Barbara Lohbělér. Máte jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Násilné excesy v Myanmaru označuje Vysoký komisař OSN pro lidská práva jako něco přímo z poučky či učebnice etnických čistech. Je třeba i hned zastavit toto násilí a dost lidé musí dostat dostatek humanitární pomoci. Ano, došlo k útokům na policejní stanice. To není akceptovatelné. Ovšem reakce vojska je extrémní a nemůže být ospravedlněna ničím. Eh, vláda Myanmaru dělá velkou chybu a totiž nedistancuje se od nepřiměřeného násilí vojska. Požadujeme nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi, která bude moci odcestovat do uh, území, kde konflikt probíhá. Tento konflikt potřebuje udržitelné řešení. Vláda musí udělit Rohingyům státní občanství nebo alespoň nějaký legální status, mi zajistí práva a ochranu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Pierre Antonio Panceri, prosím. Děkuji. Situace Rogingu je dramatická a ukazuje to i to, jak špatná situace je v Myanmaru. Tady dochází k etnické čistce, útoku na etnikum Rohingyů. Banská vláda, banské úřady se chovají způsobem, který je skutečně velice znepokojící a my proto chceme z naší strany projevit solidaritu vůči Rohingyům. Je třeba ctít mezinárodní závazky, aniž by eh, se někdo zdráhal pomáhat lidem, kteří trpí. Pouze můžeme apelovat na barmskou vládu a říct jí, že problém máš dlouhou dobu, ale nechce se s ním zabývat pouze odhlíží od problému. A je to ještě horší. Ty útoky armády spíše umožňuje. Měli bychom zajistit, aby paní premiérce byla odňatá Sacharovova cena. Děkuji a nyní má slovo pan Junus Amaji. Děkuji. Celá část obyvatelstva eh, nemá možnost občanství v této země, je decimována, eh, toto mlčení zabíjí a my, my jsme odpovědně reagovat. Reagovat eh, proti těmto hrůzám. Musíme na ně poukázat a musíme je odsoudit. Ano, odsouzujeme tuto diskriminaci, tyto kriminální činy, které jsou páchány na muslimské menšině Rohingů. Dochází zde i k ultranacionalistickému hnutí v této zemi a různým přestupkům i ze strany vojska. Vláda je pasivní, musíme na to poukázat a především laureátka Nobelovy ceny míru Aung San Suu Kyi, která je zároveň laureátkou Sacharovy ceny a myslím si, že není hodná této ceny, kterou jsme v minulosti této ženě udělili. Čili skutečně musíme přijmout společné usnesení, kde žádáme, aby tento masakr byl okamžitě ukončen. Děkuji. Děkujeme, vážený pane poslanče. A nyní to je pan Bašír. Prosím, dávám vám slovo. Pane předsedo, jak už řekl Edmund Burke, každá tyranie si nejdříve musí e, dát nohu do dveří a k tomu postačí jediné, že všichni budou mlčet. U Myanmaru se možná někdo z nás domnívá, že by usnesení mělo mít silnější náboj. Někdo jiný hovoří, že by se mělo počkat ještě měsíc, ale přesně takové váhání umožnilo genocidu v Rwandě a v Srebrenici. Někteří rovněž zmiňují, že by se neměli ohrozit pokračující vyjednávání o obchodu s Myanmarem. Ale jak můžeme s Myanmarem obchodovat, když tady OSN hovoří o čítánkovém příkladu um, geno, um, genocidy či čistek? Um, Tady nelze provozovat obchod, když dochází k násilí. To usnesení není první k Myanmaru, ale představuje sjednocenou a ráznou reakci ze strany parlamentu. Nicméně já se obávám, že pokud nebudeme vážně zvažovat sankce, případně pozastavení obchodních vyjednávání, tak nezůstanou žádní rohingové v této zemi. Thank you. Eh, děkuji. A nyní pan minister Urmas Bajet, máte slovo. Děkuji vám. Poslední čísla ohledně eh, Rohingů uprchajících před etnickými česnatkami v Myanmaru jsou eh, děsivá. Téměř z milionu 400 tisíc překročilo hranice do Bangladéše navzdory nebezpečným podmínkám na cestě a děsivým podmínkám po příchodu, po příjezdu tímto tempem bude většina Rohingů nebo budou všichni buď mrtví a nebo v Bangladeši na konci října. Pokud tyto ohavnosti neskončí, Evropská unie bude zvažovat trestní sankce a také důsledky v kontextu obchodních preferencí, které Myanmar požívá. Ztráta jediných ztráta obchodních investic eh, je asi jediné, co eh, ukáže eh, myanmarským generálům, že takhle to nemůže pokračovat. Také je třeba poskytnout humanitární pomoc v Bangladeši. Už nemůžeme ztrácet čas, díváme se na ty ohovnosti už příliš dlouho. Děkuji. Děkuji. Nyní Christian Dan Preda. Děkuji, pane předsedo. Takže samozřejmě, že eh, nás eh, skutečně trápí, že zatím ne, eh, tu není schopnost zvládat tuto situaci, která je skutečně katastrofální. Teď jde o přístup humanitární pomoci. To je, to je priorita. Dále, skupina EPP rozhodla, nevyslat žádného eh, poslance do delegace INTA, protože je nepředstavitelné eh, uvažovat o delegaci INTA v této situaci. A dále návrh eh, naš skupiny, která, která byl, který byl přes, na předsednictvu, je, aby se sešla AFET a DRUA a aby se vydali do uh, Myanmaru i do Bangladeše a přímo do terénu, ne eh, někam do hlavního města, eh, kde bychom poslouchali nějaké oficiální projevy, ale eh, skutečně si udělat představu o situaci na místě. Děkuji. Děkuji. A nyní zástupci politických skupin. Jako první za EPP pan Šaba Šogor. Na minutu, děkuji. Pro následování Rohingu eh, největší eh, eh, skupiny bez vlastního eh, státu eh, není ničím novým, byly pronásledováni už dlouhou dobu, ale to, co je nové, je brutalita té vojenské kampaně, která eh, každopádně nemůže být za žádných okolností považována za proporcionální, za úměrná vzhledem k útokům, který, ke kterým došlo minulý měsíc. měsíc. Je potvrzeno, že dochází ke znásilňování žen a zabíjení dětí. A toto všechno se děje eh, při průběhu procesu, který eh, eh, vnímá Západ jako demokratizace a to pod vedením nositelky Nobelovy ceny, která dokonce ani nezmínila ty, kteří jsou takto masakrováni. Takže reakce Evropské unie by měla být naprosto striktní a neústupná. Děkuji. A nyní jménem za socialisty a demokraty Eh, paní poslankyně Soraya Post, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Teror v Birmě, v Barmě, vůbec nezapadá do světa, mírového světa, tak jak si jej představují buddhisté. Ostatní mlčí a ani to mlčení nezapadá do našich představ uh, protestu proti vojenské chuntě. Aung San Suu Kyi byla i mou hrdinkou, ale bohužel eh, probudila jsem se. Děti si hrály, ženy šly provodu, muži pracovali na polích, nyní tyto vesnice lehly popelem a celá řada z nich dokonce i zemřela cestou, když prchali do Bangladeše. Z vody jsou neustále eh, vy eh, zachraňovány mrtvoly. Eh, tato nositelka eh, ceny míru a Sacharovovy ceny mlčí. Ona přichází o svou čest, o svou reputaci a je na čase, aby i EU na to příslušným způsobem reagovala. Děkuji a jménem za GUE NGO Miguel Urban Cristo. Děkuji, pane předsedo. V Myanmaru eh, nejde pouze o enormní náboženské a etnické pronásledování Rohingů. Tisíce malých rolníků jsou kromě toho nuceni k tomu, aby opustili svá hospodářství nová ústava a zákon o pozemcích to umožňuje. A eh, bohužel vše přechází do rukou mocných a zároveň to pomáhá vyhánět rohingy. Konflikt s rohingy eh, není umožněn pouze nenávistí zpřístupňuje navíc velké zisky určitým provozovatelům a tam se už počítá s tím, že toto území bude věnováno agroprůmyslovým velkochovům. EU to nesmí připustit. Žádáme rozhodně zakročit proti útisku a pronásledování těchto společenství. Všichni zaměstnanci, e, včetně těch, kteří dokonce ani nemají žádný pozemek. Děkuji nyní máme Catch the Eye a jako první pan Jose Ignacio Faria. Máte slovo. Pane předsedo, pana, paní vysoká představitelko, Rohingové jsou vnímáni jako eh, lid bez státu. Už celá desetiletí jsou oběťmi násilí. Reakce eh, vojenské chunty je ilegální, je nepřijatelná dochází nyní k eskalaci tohoto pronásledování. Desítky tisíc prchají do Bangladeše, mnozí jsou odkázáni na humanitární pomoc. Dochází k zcela evidentnímu porušování lidských práv. Demokracie umírá v této zemi. Národní smíření je odloženo na neurčito. Evropská unie nesmí mlčet tváří tvář tomuto stavu. Musíme eh, jasně sdělit eh, paní Aung San Suu Kyi, že právě ona, či připomenout ji, dostala Nobelovu cenu míru v roce 95 a je na ní, aby se zasadila za etnickou náboženskou toleranci a musí se pokusit skončovat, skoncovat s tímto jevem, ani ona nesmí mlčet. Děkuji. Eh, deputy Julie Ward. Tak teď Julie Ward. Všichni eh, jsme stejně zděšeni eh, z toho, co se děje většinou v muslimským eh, Rohingyům v Myanmaru a já děkuji členům, lidem z volebního okrsku, kteří mě kontaktují s svými obavami. Mezinárodní společenství nemůže jenom přihlížet, když laureátka Nobelovy ceny přihlíží učebnicovému etnickému čištění. Slova nejsou dost. Pokud takovéto ohavnosti eh, pokračují navzdory diplomatickým eh, prohlášením. Evropská unie potřebuje robustní strategii pro řešení takovýchto situací po celém světě, aby mohla skutečně tlačit na eh, ukončení násilí a spolupracovat s mezinárodními partnery a základními organizacemi proti rasismu v terénu, aby pohnali pachatele ke spravedlnosti. Děkuji. Teď Notis Marias, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. K eh, tématu etnických čistek eh, národnostní menšiny Rohingyů. Už jsme toho tady hodně projednávali v roce 2016 dvakrát, v červenci v prosince a také v březnu 2017. Děje se tam etnické čištění a je to i jasně z eh, hospodářských důvodů. Je to docela jasné, aby bylo možné tam převzít ty, eh, tu půdu, kde eh, dříve žili Rohingyové. Protože lidé tam chtějí, chtějí tam těžit chtějí tam těžit eh, minerály eh, a eh, nadnárodní firmy po celém světě tohle zajímá. Náboženství je tady vý, výmluvou tohle je všechno hospodářské, to, že jsou to náhodou muslimové, o to vůbec nejde. A z toho musíme vycházet a samozřejmě musíme odsoudit násilí armády a musíme říkat, že to eh, násilí eh, je třeba eh, v okamžitě zastavit a od Aung San Suu Kyi, které jsme dali Sacharovou cenu, očekáváme jednoznačně rozhodné stanovisko k tomuto, takže teď je třeba, aby EU přijala jednoznačná opatření. Děkuji teď paní uh, Fautmans. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, paní vysoká představitelko. Všichni to říkali, eh, ty zprávy eh, z těch nám na nic. Tisíce Rohingyů každý den jsou zabíjeny, jsou pronásledovány, děti jsou škrceny. Je to etnická čistka, probíhá genocida v roce 2017. Tohle se děje Eh, o tom eh, tady eh, žádní kolegové nepochybují. Mezinárodní organizace jasně to pojmenovávají, ale nemohou se tam dostat. A tady najednou nositelka Anna Blově ceny za mír, k tomu přihlíží nositelka Sacharovy ceny co eh, očekáváme od eh, tohoto člověka. Můžeme jí vzít eh, ceny, ale důležité je, aby přišli členy, aby byli lidé chráněni a to nezvládneme sami jako Evropa, ale svůj vliv ve světě můžeme použít k vytvoření tlaku a, a, a na to, aby pronásledování Rohingyů skončilo. Děkuji. Monsieur député, monsieur président Jean Lambert. Jean Lambert paní Jean Lambert, říká pan předseda. Děkuji. A hovoli, hovořím také jako předsedkyně delegace pro jihovýchodní Asii, která zahrnuje i Bangladeš, a kde, kam jsme, kde jsme v minulosti navštívili tábory Rohingu. Takže víme, že toto je záležitost, která probíhá již dlouhou dobu a Evropská unie byla klíčovým podpůrcem Rohingů v Bangladeši, Bangladeši tedy místních uprchlíků. Evropská unie nyní vyčlenila 3 miliony z financování ve světle stávající situace a tážeme se, jak se tyto prostředky skutečně vynakládají, protože to zahrnuje i Myanmar a teď jsme právě slyšeli, že OSN a další nevládní organizace nemají žádný přístup, což je něco, co musíme znovu obnovit. Potřebujeme eh, samozřejmě, eh, aby UNHCR mohly být v terénu v Bangladeši, ale potřebujeme také silnou reakci ze strany Evropské unie a všech jejich vlád aktivní eh, diplomaci v regionu, a to i zejména pokud jde o ty dvě velmoci. Ehm, lidé se musí mít možnost vrátit se domů důstojně, jejich eh, práva musí být obnovena. Tohle není jenom o Aung San Suu Kyi, je to o generálech a je to o jejich pravomocech. Ať eh, neuniknou bez odpovědnosti. Děkuji paní Lambert. A nyní Ignacio Corral. Prosím. Děkuji. Eh, tragédie která eh, dopadla na hlavy Rohingu, je eh, skutečně obrovská. Eh, už jsme se za, zabývali tímto národem 7. července a v, v prosinci 2016 jsme dokonce měli usnesení a dvě usnesení v letošním roce. Ale přitom situace se nadále zhoršuje. UNHCR, OSN odhadují, že víc než 300 tisíc Rohingů musel utéct eh, před pronásledováním do vedlejší Bangladeše. Eh, ze satelitu je vidět, že jsou srovnávány se zemí celé vesnice. Eh, celý tento národ, který už od roku 82 je bez státní příslušnosti, je nyní na útěku. Mm, Bangladeši jsou často ohrožováni Eh, tedy na eh, vystavení ohrožení přímo na hranicích. Čili je to, je to skutečně tragédie, kterou je potřeba řešit. Eh, nositelka Sacharovovy ceny Ansan Suči už nemůže být předmětem uctívání. Misi, mise INTA by měla být zrušena a dalo by se to řešit také obchodně. Děkuji. A slovo má pan Pospíšil.

pane předseda, Tyto zločiny proti komunitě Rohingů musí přestat. Vítám dnešní usnesení. Aung San Suu Kyi se chová neakceptovatelně a e, zdá se, že kdykoliv se někdo vyjádří ve prospěch jeho Rohingu, e, tak narazí na hněv vojáku. Ale přesto je to ostudné e, vyhýbat se reakci na o, e, na usnesení OSN není akceptovatelné ani od nositelky Nobelovy ceny, ani od jiného, jiné hlavy státu. Musíme toto usnesení schválit a zároveň musíme zvýšit tlak na Čínu, která má vliv na vojáky v Myanmaru. K, cituji Desmonda Tutu, Tutu. Země, která není vnitřně mírová, dopadne špatně a nyní eh, se snažíme obracet na vás, paní vysoká představitelko. Zastáváme se Rohingů a zároveň zastáváme se lidskosti a lidských hodnot. Děkuji, říká předseda eh, Nikola Caputo jako další. Grazie, Presidente. Siamo di fronte all'ennesimo dramma umanitario. Non è la prima volta. Opět se musíme zde bavit o humanitárním dramatu. Není náhodou, že právě Rohingové se stali další obětí násilí. Jsou nikoli pouze podrobováni násilí, jsou omezováni na svých právech, nemají přístup k péči, ke vzdělávání, ke zdravotní péči a mnohé instituce byly zrušeny. E, v posledních týdnech, jak už jsme slyšeli, stovky tisíc Rohingů už prchly do Bangladéše, kde doufají, že budou v bezpečí, přestože situace v Bangladéši e, není um, ideální. Je neuvěřitelné, že my jsme svědky takovéto etnické čistky a zároveň se na západě eh, prý objevují falešné zprávy. Tady nemůžeme na to přistoupit, musíme dávat pozor, aby byla respektována lidská práva i v Parmě. Děkuji, říká předseda, pane Kaputo, a Nakonec dostává slovo paní vysoká představitelka místo předsedyně komise Federica Moderini. Děkuji, pane předsedo. Všichni velice dobře víme, že Myanmar má za sebou více než půl století vlády eh, vojenského režimu a nedemokratických eh, poměrů. Je třeba to brát v potaz, je třeba pohlížet na události posledního týdne v kontextu dějin této země. V několika posledních letech země prošla změnami, které dělají dojem Přesto však cesta k inkluzivní a mnohotvárné demokracii zdaleka není eh, u konce. Musím říci jasně, že Evropská unie odsoudila eh, jak eh, kroky eh, a události z 25. srpna rohingské revoluční armády, ale i reakci na ně. A jasně chci rovněž říci, stejně jak mnozí, jako mnozí z vás, že máme obrovské obavy z toho, jak bezpečnostní operace a mianarské síly reagovaly přehnaným způsobem, což zahnalo tisíce Rohingů do Bangladeše. Jedná se o jednu z nejvážnějších humanitárních krizí, která hrozí destabilizovat celý region. Naše bezprostřední priority jsou dvě a jsem ráda, že jsem zjistila, že včera večer to to bylo tématem projedná, vyjednávání eh, eh, Rady bezpečnosti OSN a i já se s vámi podělím o výsledky mého vyjednávání. První priorita je ukončit násilí, ukončit napětí. To musí přestat okamžitě. Všichni musí respektovat lidská práva, ale je jasné, že právě bezpečnostní síly zde mají um, absolutní povinnost držet se jakéhokoliv násilí. Druhá věc, to myslím zmínil pan Preda, že ti, kteří to potřebují, musí mít přístup k humanitární pomoci. A tady právě má svou úlohu Evropská unie, kterou musí naplnit. A já chci poděkovat panu komisaři Stylianidesovi za to, jak angažovaně se v té věci už eh, projevuje, jak eh, tam už organizuje eh, tu pomoc. Máme 350 tisíc zranitelných osob v rakenu. Pro některé z nich je to otázka života a smrti. Kolega Stylianides se mnou už se spolupracuje, abychom to řešili a včera, protože jsme na tom trvali, vláda eh, vydala prohlášení, že Mezinárodní červený kříž bude mít zpřístupněn Eh, vstup do země a že může pomoci 30 tisícům těchto osob. To je ale pouhý začátek. Bangladešské úřady u sebe uvítali mnoho uprchlíků, mezinárodní komunita rovněž by neměla pouze chválit Bangladeš, ale jim mu i pomáhat. Evropská unie v reakci na eh, situaci se rozhodla dát, přidělit Bangladeši dodatečné 3 miliony eur, kromě těch 12, které už mu byly přiděleny, na pomoc Rohingům. Takže to jsou ty dvě bezprostřední priority, skončit násilí, poskytnout humanitární pomoc. Další na řadě budou důležité úkoly spolupracovat se všemi, kterých se to týká, na budování trvalého míru v Myanmaru, který se bude týkat všech, zabývat se strukturální záležitosti Rakenu, jak už jste se zmínili, nehovoříme o tom poprvé. Jde o to nehasit pouze požáry, ty obrazné, ale zabývat se i stabilitou dlouhodobě. Není um, nedá se popřít, že jedním z eh, zdrojů napětí je situace Rohingyů, stav eh, v provincii Rakien a my už dlouho apelujeme na to, aby se začalo vyjednávat eh, na vysoké úrovni. Poslední usnesení Rady pro lidská práva v březnu bylo přijato z iniciativy EU. Um, tam vznikla, vznikl poradní výbor pod vedením Kofiho Anana a Myanmar se rozhodl, že bude na základě této zprávy konat. A já sama jsme, jsem před několika měsíci o tom se zmiňovala, když byla Aung San Suu Kyi v Bruselu před několika měsíci. Zbavov, zbavovat zemí chubovi, chudoby, přístup ke zdravotnictví a školství, smíření. E, nyní nastal ten správný čas provádět Ananovu zprávu, protože jsme sami svědky situace, jak vypadá v provincii Rakjen a tam nelze čekat. Doufáme, že co nejdříve budou doporučení uvedena do praxe. Vláda Myanmar by měla rovněž dále spolupracovat s OSN a e, včetně nezávislé mise OSN toho výboru pro lidská práva. I o tom jsem hovořila s Aung San Suu Kyi. A ještě jednou minulý týden se o všem, všem tomto hovořilo s, přímo s vojenskou vládou Myanmaru a i naše unijní delegace, jak víte, se o tom zmiňuje denodenně. My úzce koordinujeme své kroky s OSN. Já osobně mám kontakt s generálním tajemníkem Guterešem a i s jinými činiteli na všech kontinentech a využijeme i ministerského týdne v rámci generálního zhromáždění OSN, aby toto téma nezmizelo a aby i mezinárodní komunita zůstala sjednocená. Boj Myanmaru za demokracii se stal zdrojem inspirace pro mnohé ve světě, i pro mě osobně a určitě i pro mnohé v tomto sále. Odpovědnost lídrů v této země, jak civilních, tak i vojenských, je obrovská. Právě dnes. Přesně proto, že právě Aung San Suu Kyi byla inspirativní postavou pro mnohé, kteří eh,